Kolegyně, konečný návrh ehm, programu, který byl schválen na konferenci předsedů na zasedání ve čtvrtek 8. ledna podle článku 130 a 131 jednacího úřadu, vám všem byl rozdán. Dnes v pondělí Vzhledem k tomu, že paní Andrikiente dnes večer nemůže být přítomna, aby přednesla svou zprávu o ehm, vývoji ehm, v Rady pro lidská práva OSN, tu, tato zpráva bude, od ní se bude hlasovat tak, jako se naplánovalo ve středu. Na úterý tady nemáme žádné změny a co se týče středy, frakce zelených mm, požádala, aby rozprava o situaci v pásmu Gazy mm, byla ukončena tím, že se budou předkládat mm, návrhy usnesení. Slovo má pan Kon Bendit, tak aby eh, tuto žádost zdůvodnil. Prosím. Vážení kolegové, situace v Gaze je vám všem známá. To, že o tom diskutujeme zde v parlamentu, je přirozené, ale žádáme, aby Rada bezpečnosti zaujala stanovisko. Žádáme, aby příslušné orgány zaujaly stanovisko. Žádáme, aby Evropská unie zaujala stanovisko. A my v Evropském parlamentu diskutujeme, diskutujeme a nepřijmeme stanovisko. Já navrhuji, aby vzhledem k tomu, jak naléhavá je situace v Gaze, eh, aby se tedy tento parlament vyjádřil a aby přesně řekl, co si přeje a jakým způsobem navrhuje zastavit masakr, který probíhá na Středním východě. Myslím, že je nepřijatelné, aby tento parlament neměl tu odvahu i tu jasnozřivost, aby přijal usnesení po naší diskuse a proto naše skupina žádá, abychom zrevidovali rozhodnutí eh, konference předsedů a abychom zakončili diskusi, kterou, která musí proběhnout o situaci v Gaze, abychom tedy zakončili tuto diskusi přijetím usnesení, eh, které vyjádří zcela jasné a jednoznačné stanovisko tohoto parlamentu ve velké většině, aby skončili masakry v Gaze. Chceme usnesení Musíme si uvědomit, že máme politickou odpovědnost tváří v tvář tomu, co se tam děje. A tato politická odpovědnost, to prostě nemůže být pouze průběh diskuse. Musí to být usnesení, eh, kde řekneme zcela jasně, co chceme a co odsuzujeme. Děkuji, vážení kolegové. Děkuji. Kolega Svoboda a kolega Virce by také chtěli ještě mluvit v souvislosti s touto žádostí, ale může mluvit jenom jeden, takže začne kolega Svoboda. Děkuji, pane eh, předsedo. Samozřejmě jsme si přesně celou tuto záležitost zvážili a mm, pan, jako pan Konbendit bych však chtěl podtrhnout význam této usnesení eh, a také usnesení Rady bezpečnosti. Tímto máme základ, na které můžeme my jako parlament jasně říci, že s touto eh, rezolucí, tuto rezolucí podpoříme. A jak řekl předseda parlamentu, obě strany tímto budou vyzvány k tomu, aby uzavřeli příměří, aby začali mlčet zbraně a aby rezoluce Rady bezpečnosti bezpečnosti eh, jimi byla schválena. Zároveň bych však chtěl říci, že to musí být jádrem eh, tohoto usnesení. Pokud eh, to takto dopadne, tak ji můžeme podpořit, ale musíme v tomto smyslu spolupracovat a v tomto duchu bych rád podpořil návrh kolegy Konbendita. Děkuji panu kolegovi Svobodovi. Proti návrhu hovoří kolega Elmar Brok. Děkuji milí kolegové, kolegyně, myslím si, že eh, návrh usnesení konference předsedů má, může mít velký význam. Dnes jsme tady slyšeli prohlášení eh, předsedy parlamentu. Jak jsem eh, viděl, tak všichni s tím jenom mohli souhlasit. A myslím si, že je to důležitá základna a výpověď parlamentu. Ale nesmíme zapomenout na to, že v příštích týdnech mm, dostaneme celou řadu informací. Budou tady zasedání výboru pro zahraniční záležitosti, budou tady delegace, sdělení, která obdržíme od předsedy předsednictví Rady a Komise. A proto ani nejsme často schopni eh, v jednotlivých bodech eh, eh, dát dohromady takové usnesení, které musíme takto formulovat a nemůžeme přesně pochopit potom vývoj, kterém, o kterém budeme hovořit ve čtvrtek. Minulém týdnu jsem dva dny byl na hranici Gazy a mm, viděl jsem utrpení lidí na obou stranách. A myslím si, že mm, příměří samotné nebude stačit. Mm, příměří musí být propojeno do budoucna s tím, že už nebude docházet docházet k pašování zbraní v, eh, v pásmu Gazy. To znamená, vyjednávání, ke které eh, má dnes proběhnout s Egyptem, má zásadní význam a já si nemyslím, že tím že pomůžeme jenom rezolucí. A proto bych mm, byl proto, abychom si ponechali usnesení, které bylo schváleno na konferenci předsedů. Ano, děkuji Elmaru Brokovi. Eh, necháme o tomto elektronicky hlasovat, protože to jistě není ucelený obraz, který tady před sebou máme. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Dobrá, takže ještě jednou. Hlasovali všichni. Když nemáte hlasovací kartičky, nemůžete hlasovat, ale za to jste zodpovědní jen vy. Hlas, tedy ti, kteří teď nehlasovali, mají vůbec u sebe kartičky? Zjevně tomu tak není. Takže ještě jednou se ptám, jestli jste všichni hlasovali. Máte kartičky, dobrá, uzavírám hlasování. 105 pro, 86 eh, proti, takže bude existovat rezoluce. Lhůty jsou tyto, eh, jsou to návrhy usnesení dnes večer 20 hodin pro předkládání pozměňovacích návrhů a společných návrhů usnesení středa 10 hodin. A pak tady máme na čtvrtek, pardon, nemáme žádné změny a kolega Konbendit se ještě hlásí jednou slovo. Promiňte, ještě jsem měl jednu poznámku k diskuzi, která bude následovat, ehm, a sice plyn ehm, a vztah Ukrajina, ehm, Rusko, Rusko, Sovětský svaz, řekl řečník. Promiňte. Promiň, promiň mi, Francisi, že jsem tak trošku se vrátil do minulosti, to jsem neměl v úmyslu. Takže co se týče této diskuse, eh, rádi bychom jenom konstatovali a eh, doufáme, že se všechny frakce na tom dohodnou, aby eh, v této diskuzi se hovořilo i o Slovensku, že Slovensko neoprávněným způsobem chce opět uvést do provozu jadernou elektrárnu. To jsem chtěl jen konstatovat vždyť jsi už špičkový kandidát ve své zemi, takže teď můžeš zůstat v klidu. Zůstaň v klidu, ano, si, tak děkuji, toto jsem chtěl pouze říct. Jsme parlamentu, tak. Kolega Konbendit eh, a mm, Ferber teď ukončí tento svůj spor, můžete si ho vést dále později. V těchto diskuzích se dá hovořit o všem, co je v souvislosti s předmětem takové diskuze. Ještě bych měl jednu, je tady poznámka kolegy Dimitra Kopulose. Téma Slovenska a Bulharska je nesmírně vážné. A také proto bych vás chtěl požádat o to, abyste Evropské komisi eh, toto téma předali, protože Evropská komise je strážkyní smluv a komise by nás měla informovat o tom, co tam konkrétně probíhalo a proč došlo k těmto rozhodnutím v obou zemích. Děkuji. Ano, eh, jistě to bylo vzato na vědomí, to znamená, že bude tato vaše poznámka zohledněna. A nyní můžeme tedy považovat program našeho zasedání tento týden za schválený. A nyní se dostáváme eh, k jednominutovým projevům. Jako první pan kolega Georgios Papastamkos. Prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi, abych informoval sněmovnu o provokace Turecka proti Řecku eh, neustálá porušování eh, výsostného prostoru